Nyní přejdeme k eh, vysvětlení hlasování. Slovo má pan Rivellini. Pane Rivellini, máte slovo.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 Espero que los delitos del señor Berlusconi... Já doufám, že ty zločiny eh, pana Berlusconiho budou jednou vyšetřeny, až za ně bude jednou odsouzeny soudním systémem v Itálii. Lidé, kteří nehlasovali, tak jako my, se pokusí ještě někdy v budoucnosti zajistit, aby ta situace dopadla tak, jak chtějí, přes, bez toho, bez na to, jak to hlasování proběhlo. Děkuji vám. Paní Blinkevičutě má slovo. Ačiū, poně pirmininkė. Aš balsavau už Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro návrh usnesení které navrhli socialisté společně s ostatními, svoboda informací, svoboda vyjadřování, Voda přesvědčení, to všechno musí být dodržováno ve všech členských státech, státech Evropské unie. Voda informací je základním kamenem každé demokratické společnosti. Charta základních práv stanovuje, že každý jednotlivec má právo na svobodu vyjadřování. Tato svoboda zahrnuje také možnost vyjádřit svůj názor bez jakékoliv zasahování veřejných orgánů a proto my parlamentu musíme podporovat nezávislá média a rovnou soutěž politických stran. Veřejné orgány musí chránit tato práva. To je nesmírně důležité, protože to jsou základní hodnoty Evropské unie. Děkuji vám, paní Blinkovičute. Pan Vargel má slovo. Bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Bellet. Pan Bellet na jednu minutu. Monsieur Rivellini est arrivé. Il est là, Rivellini? Oui, il est là, il est là. Bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Rivellini. Pan Rivellini má slovo to, co se jeví jako konec světa eh, zdaleka, tak to eh, se může jevit jako drobnost, pokud se díváme z pohledu celého eh, světa. Obama získal Eh, Nobelovu cenu, i když útočil na oponentskou televizi. A teď nám jde jen o kulturu nenávisti proti Berlusconimu. Jak jsme viděli v, této, eh, v tento montáži, eh, která byla která se týkala demonstrace eh, proti Berlusconimu. Tam, eh, tam bylo vidět hodně červených vlajek. Jedná se o protidemokratický útok levice, jakobítské levice, která vždy velice špatně nesla to, že Itálie je silná, že je rozhodná. A, a levice chce změnit Itálii v malou zemi. To italská vláda nedovolí nedovolí to, aby zákeřně přes Evropu byla ovlivňována Itálie politikou nenávisti. Jedná se jen o snahu zvrátit volební výsledek a to vítězství eh, středových a pravicových stran v Itálii. Slyšeli jsme zde urážky všech možných typů. Nadešla chvíle, aby Evropský parlament hájil demokracii a diskutoval o nedemokratické italské levici, která je spitá nenávistí k pravici. Slovo má paní Marvaj üzenjük azoknak a magyarországi hazug erőknek akik azt álltják hogy a jobbiknak az eu. musíme eh, se vyslechnout, co říkají politické síly v Maďarsku. Nechceme, aby eh, ta trojhlava maďarská delegace pravi, extrémních pravicových poslanců mohla poukázovat na diskriminaci to jsem chtěl říci. A na druhou stranu si myslím, že je potřeba zajistit pravdu. Včera bylo řečeno, že liberálně socialistická vláda v Maďarsku neporušuje svobodu vyjadřování v Maďarsku. To celé je eh, nevhodné. Jak tomu došlo? Potřeba se postarat o to, aby Itálie se nestala podobnou zemí a tato dvojitá měřítka bychom neměli v Evropském parlamentu připustit. Minuto. Minutu. Paní Ronzulli. Děkuji, pane předsedo. I Evropa si uvědomila, že italská opozice je postižena eh, halucinačním deliriem. Ano, samozřejmě eh, raději bychom hovořili na plenárním zasedání o skutečných problémech, protože ty lidi zajímají. Ale alespoň jsme přinesli takový verdikt, který už nikdo nemůže spochybnit. Už se stalo v roce 2004 a protagonistou opět byl Di Pietro a další poslanci stalo se něco podobného. A teď se poslanci pokusili o podobnou věc. E, esultazione da parte di questo, da questo movimento. Nicméně nedošlo k širší podpoře tohoto hnutí. Italští voliči chtěli e, z poslaneckých e, křesel vyloučit komunisty. To bylo cílem jejich hlasování. Soudci se snaží delegitimovat premiéra a jeho vládu. Jedná se o hon na čarodejnice. Je tu jeden jediný cíl. Jedná se o jakousi občanskou válku, eh, která je vedena eh, levicí a může vést k velice závažným důsledkům. To la señora Ovir. Paní Ovir, jedna minuta. Tänan, härra president mooduseid, kuidas hävitada Děkuji, pane předsedo. Snaha o zničení plurality médií a informování veřejnosti nevyváženými informacemi to lze dělat různými způsoby. Jde to přes vlastnická práva. Ale monopol na informace může být dosažen také tím, že prosazujete členy jedné politické strany do vedení médií. A těch eh, metod k tomu je celá řada, už jsme o tom slyšeli, což všechno ukazuje, že pokud chce Evropa být eh, demokratická, tak musí mít jasná pravidla na ochranu diverzity a plurality médií a proto jsem podpořila usnesení liberálů a zelených, kteří něco takového navrhovali. Děkuji vám, paní Ovir. Pan Kasin na jednu minutu. Pane předsedo, především chci opravit své první a druhé hlasování. Měl jsem se zdržet a spletl jsem se, protože jsem jen tak tak doběhl do sálu a spletl jsem si tedy tlačítko. Takže Teď jsem chtěl prohlásit následující. Je tu veliký eh, problém, který vedl vlastně eh, k celé této debatě. O tom hovořil i prezident Italské republiky. K tomu navíc se připojila eh, snaha vést útok proti italskému premiérovi tato aktivita je vedená také soudními orgány, což narušuje e, náš právní řád. Proto jsme nehlasovali pro iniciativu ALDE a dalších, ale ani pro návrh ze strany EPP, e, protože i když e, oceňujeme, že se jedná o podpoření důstojnosti a svobody v Itálii, je třeba brát v úvahu také situaci v Evropě. Nejde jen o střed zájmů, předsedy vlády a dalších, ale o mnoho dalších problémů. A proto naše strana UDC eh, se staví proti majoritnímu názoru, který zde zazněl a proto jsme se také rozhodli se zdržet hlasování. Pan Fidanca má slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava ukázala, že italská levice se stále více vzdaluje cítění našeho národa. Nedošlo ke vzedmutí jen Itálie, ale e, celé politiky, e, vydavatelů, politiků a e, soudních orgánů po volbách, k ním došlo před několika měsíci. Italové mají obavy o svobodu tisku, Alespoň to nám tady tvrdí. Eh, v Itálii jsou jak novináři, tak noviny a eh, rozhlasové stanice, které jednají zcela svobodně. Pokud je tu nějaký nedostatek pluralismu, tak spočívá v jediném, a to zde zdůrazňuji, v jediném odborovém združení novinářů, které, eh, a toto združení novinářů má levicové, levicovou orientaci. je zapotřebí umožnit eh, všem zástupcům lidu svobodně zvoleným, aby mohli eh, vystupovat jak ve veřejných stanicích, tak v soukromých stanicích. Je především třeba, abychom čelili krizi, pane eh, předsedo. Je třeba zabývat se zaměstnaností, penzijními reformami a dalšími důležitými tématy a nejen stranickým zaměřením levicových hnutí. Děkuji, paní Ek. Já bych chtěla ocitovat Johna Stuarta Milse. tím, že lidstvo nemůže umlčet někoho, i když k tomu má moc, protože by potom bylo možné umlčet celé lidstvo. Itálie je součástí kolebky demokracie Evropy. A proto hm, nemůžeme dopustit, aby to v Itálii vypadalo tak, jak to dnes vypadá v médiích. Snaha respektovat pluralitu médií je nesmírně důležitá a EPP se skrývá za falešné argumenty a pomáhá Berlusconimu. Samozřejmě, že nesmí zasahovat do vnitřních záležitostí nějakého státu, ale na druhou stranu všichni víme, že v Evropě musíme mít všude mít svobodu tisku, eh, svobodu vyjadřování a proto je velmi politování hodné, že dnes to hlasování dopadlo tak, jako dopadlo. Já vám děkuji, paní Ek. Minutu teď pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem moc nadšen vedením Berlusconiho v Itálii, ale svoboda informací a svoboda tisku je věc, kterou by si měla vyřešit Itálie sama. A samozřejmě někde dochází k porušování toho, například když došlo ke zrušení zákona, který měla být chráněna imunita eh, Berlusconiho, ale víme, že v Itálii pořád existuje nezávislý tisk, který může komentovat italskou politiku, proto bychom chtěli, aby italské soudy dohlížely na tuto nezávislost. Ne, určitě není potřeba, aby na to nějak dohlížel Brusel. Chce mít Evropu, která bude dělat důležité věci a nebude se zabývat těmito eh, věcmi, které by si měla vyřešit Itálie sama. Děkuji, pane Van Dalene, pan Tekula puhemies ensiksi haluan sanoa sen että. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád řekl, že eh, svoboda informací je nesmírně důležitá a já jsem hlasoval v její prospěch, ale musíme pamatovat, že svoboda obnáší odpovědnost. V Evropě potřebujeme otevřené kritické informace a, a potřebujeme zajistit, aby tomu tak bylo i do budoucna. Naše historie eh, je plná příběhů umlčených médií a víme, k čemu to vedlo. Nicméně u v této otázce Eh, jako Evropský parlament se musíme dívat eh, po celé Evropě, nejenom eh, do, na jednu zemi. Musíme vytvářet zásady, kterých se budeme moci držet, ať už budou u moci socialisté nebo liberálové. Musíme mít stejná pravidla pro každého a musíme pracovat tak, aby svoboda informací byla zachována, protože to je jeden ze základních pilířů svobody, který doufám, že bude zachován v Evropě i do budoucna a že se, se všemi bude zacházet rovně. Děkuji, pan Delis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 Pane předsedo, Evropská unie tvrdí, eh, že eh, se drží eh, vznešených ideálů svobody a demokracie, které jsou znovu zopakovány v Lisabonské smlouvě, ale znovu a znovu se obracíme zády k do nebe volajícímu porušování těchto svobod v jedné konkrétní zemi. Nepodporujeme zásady, na kterých je založena Evropská unie. Nechceme otřásat naší lodí, ale dnes jsme se mohli postavit Eh, k tomu čelem a říci, že eh, kontrola eh, tisku italským premiérem je jasným zneužíváním těchto principů. V Itálii jsou ty problémy nejhorší, ty problémy jsou i v dalších zemích. Dnes jsme o jeden hlas prohráli. Konzervativci, a to díky britským konzervativcům a eh, UKIPu, konzervativci říkají, že chtějí vrátit eh, sociální politiku Evropské unii, ale také neříkají, že eh, chtějí, aby Evropská unie neměla žádnou roli v podpoře demokracie po Evropě. Děkuji vám, pane Davisi, a teď má slovo pan Klejs na minutu. Děkuji, pane předsedo. I já jsem velice rád, že Eh, ta revoluce byla, eh, nebyla přijata, protože je eh, nepřijatelné, aby parlament rozpoutal tento na čarodějnice vůči jedinému politikovi. Také je důležité, abych parlament nevystupoval jako velký bratr, který dělá inkvizici v otázce, která je čistě otázkou, která se týká jednoho konkrétního členského státu pouze. Hovoříme tady o ohrožení svobody informací v Itálii, ale to je jenom eh, imaginární záležitost. Jde o to, že lidé se pokoušejí tady zbavit se politického oponenta. Toto politické eh, pokrytectví, ehm, myslím, eh, je do očí bící. Podívejte se, kdyby v Belgii byla taková svoboda informací, tak bychom si mohli gratulovat. Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Celý náš pořad jednání eh, se zabýval otázkou, eh, která jsem nikdy neměla eh, se dostat na pořad jednání, protože je to mimo pravomoc našeho jednání a má se to řešit v naší konkrétní zemi jedné. Já Eh, jsem velice rád, že konzervativci už eh, nesedí eh, s jeho stranou v Evropské straně lidové, ale podívejte se na to, jak ti lidé nepochybují o své vlastní neumilnosti na druhé straně. Oni vůbec neříkají, že nehovoří o případech imunity, nehovoří o desítkách milionů eur, které tento parlament dává na propagaci sebe samotného. Pane předsedo, toto usnesení a to, že jsme před ně, o něm dnes vůbec eh, eh, hlasovali, eh, není k dobru v nikomu, není k dobru v Italům ani nám ostatním, že jsme se do toho zapojili. Takovéto věci by se měly řešit řádně národními demokratickými postupy Italské republiky a a možná, že bych měl říci, že o Lisabonu je třeba hlasovat latinsky. Minuto el señor Kamal. Nyní pan Kamal, minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že my všichni v této sněmovně eh, chováme hluboké obavy ohledně plurality médií. Chceme, aby byla větší po celé Evropské unie. A já mám obavy o pluralitu médií v řadě členských států i e, v zemích mimo EU, ale socialisté na tohle nikdy nepou, nepoukazují. Například Kuba a Severní Korea. E, o tom oni jsou sticha o e, pluralitě médií v těchto zemích. Ale je tady velice důležitá zásada. Rolling Stones jednou zpívali o tom, že člověk nemůže dostat vždycky to, co chce. A e, když ne, tak je třeba e, spoléhat se na, <laughs> na demokratický e, proces. Nerozhoduje se člověk o tom, že půjde do Evropského parlamentu a snaží se, bude se tam snažit přehlasovat demokratická rozhodnutí. A to je zásada, která je drahá konzervativcům a proto jsem rád, že ECR sehrála svoji rolu v přehlasování tohoto odsouzení hodného usnesení. Na minutu pan Silvestris. Signor presidente, io pen... Pane předsedo, myslím si, že dnešní hlasování jasně demokraticky ukázalo skutečnost, kterou všichni znají. V Itálii je svoboda informací. Byl to pokus levice zaměřený na to, aby našli argumenty pro opozici, protože v Itálii, jak už bylo řečeno, je spousta novin, ale novináři nevědí, co psát. A tak měsíc se snaží blokovat činnost tohoto parlamentu tím, že tvrdí, že v Itálii není svoboda informací. Mají tolik novin. Měli by se zabývat eh, například tím, eh, že tři měsíce Berlusconiho vláda Eh, pomáhala tomu, aby se odstranil odpad. A ne naopak, neměli by psát, že Berlusconiho vláda nedokázala eh, najít nové bydlení lidem, kteří prožili zemětřesení a byli jim postiženi. Nemohou psát, že eh, v Itálii jsou samé problémy, když v Itálii žádná banka neskrachovala a lidé mají své peníze v bezpečí. Říká se, že se, říká se, že tito novináři jsou jako lidé, kterým se otevřela ohrada s dobytkem a oni teď ten dobytek nemohou najít a snaží se chytit všeho, co se dá. V Itálii je svoboda informací a je to naprosto jasné, třeba že se kdokoliv v Evropě snažil dokázat opak. Na minutu má slovo pan Kelly. Thank you, Mr. President. Děkuji. Já chci říct, že jsem velmi potěšen výsledkem dnešního hlasování. Itálie je členský stát EU. Abychom je nějak jednotlivě zmiňovali v našich usneseních je trošku zbytečné. Nicméně doufám, že v budoucnosti bude mít příležitost diskutovat o svobodě informací a svobodě tisku, o svobodě některých jednotlivých novinářů, kteří by měli právo vyjadřovat své názory a zajistit, že to všechno by mělo fungovat v celé Evropské unii, takže nemůžeme se věnovat případu pouze jedné evropské země. Myslím, že dnešní den byl dobrý pro evropskou demokracii. Děkuji, pane Kelly. A teď jako poslední řečník pan Patričel. Jako obvykle diskutujeme a hlasujeme v Evropském parlamentu. A neřeší se tedy otázky na italském úřadu vlády a italským prezidentem. Jedná se také o případ eh, s imigrací, která se tady probírala, a to kvůli těm, kdo, eh, kdo se staví proti suverénní vůli lidu v Itálii, proti suverénním rozhodnutí při volbách a teď jsou v opozici tyto protesty jsou směšné a e, snaží se pošpinit vládu naší země prostřednictvím předsedy vlády. Menšinové e, strany se snažily vést pomlouvačnou předvolební kampaň. E, místo toho, aby hovořili o svém vlastním politickém programu, hovořili o Eh, negativních eh, aspektech eh, pravice. Měli bychom se zabývat tím, co je důležité a co je správné, a ne názory nějaké strany, která jako jediný programový bod měla po léta systematický útok na předsedu vlády. Předsedu vlády, která byla demokraticky zvolena 17 miliony obyvatel. Děkuji vám, pane Patričelo. Dámy a pánové, myslím, že jsme ukončili jednání o tomto bodu na našem programu. Já teď přeruším zasedání až do 3 hodin odpoledne.